Okay, so then let's uh, start. Dobrá, takže, takže eh, začneme. Já přejdu do své mateřštiny. Ehm, já se omlouvám, že začínáme až teď, protože já jsem si to špatně napsal. V, eh, až 13 eh, hodin 25, takže to byla moje chyba. Takže první bod přijetí pořadu jednání, pokud k tomu nejsou žádné připomínky, tak uh, nikoho nevidím, takže pak vás um, chci informovat, že dnešní schůzka bude streamována. Máte ve výsledcích koordinátorů AGRI z 27. října. Um, eh, e-mailem tedy a pokud nikdo nemá námitky, tak je, je to tímto přijato. Překlad je do francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, nizemštiny, angličtiny, portugalštiny, češtiny, polštiny, um, latinštiny, bulharštiny a rumunštiny. Uh, chci velice poděkovat za to, že máme 12 jazyků. Mm, naše snahy a stížnosti, tedy minimálně co se týče dneška, eh, se vyplatily. Pak přejdeme k bodu 3 to je e, přijetí zápisu z 2. září, 7. září, 12. října a 26. 27. října. Pokud um, nejsou námitky, tak ne, nikoho nevidím, tak v tom případě jsou tyto zápisy přijaty. Tím se dostáváme k bodu 4. To je aktuální stav probíhajících trialogů k společné zemědělské politice a strategické plány, horizontální nařízení a e, společné e, tržní e, organizace, společná organizace trhu CMO. Víte, že Ehm, začneme tedy zprávami z výboru, protože 10. Eh, začalo trialog, tedy otevření eh, trialogu s, eh, s ZPP, s radou a komisí a dnes dopoledne druhý trialog pro strategické plány, tedy ten první zvláštní trialog a co se týče mm, tedy nařízení o strategických plánech. Já bych navrhoval bez dalších tedy podrobností, abychom i hned přešli ke zpravodajům, těm třem zpravodajům, kteří prosím, eh, každý si vezme slovo na tři minuty ehm, z výboru, takže jako první dostane slovo Petr Jár, to, jsou, eh, to tedy ke strategickým plánům. Na tři minuty, prosím. A, mm, takže zdravím všechny. Měli bychom to schrnout. Nejprve tedy jsme se dohodli na pracovní metodě, stanovili jsme časový plán, uhly eh, eh, pohledu na jednání, také jsem byl rád, že jsem se eh, mm, jsem se v podstatě dostal do jak se strojírny evropské zemědělské politiky. Ta atmosféra je lepší, než jsme čekali. Myslím ale, že to byla poměrně zajímavá diskuse. Technické diskuse Začali jsme kondicionalitou, ehm, těmi e, známými kritérii a ta výměna tedy byla dobrá, otevřená, živá i to tempo, tam jsme to museli trošičku um, zvažovat. Nicméně na té technické rovině jsme um, pracovali, ale vyžadovalo to politické směřování. Měl jsem dojem, že komise je často blíže parlamentu než rada. Ta vyjednávací atmosféra byla dobrá, musíme zvýšit tempo. Bylo to ale povzbudivé. Ehm, po dvou hodinách tedy jsme se přiblížili té zajímavé otázce ehm, byla to skutečně oblíbené téma našeho místopředsedy. Tam jde o vztah těch eh, plech ležících ladem a obhospodářovávaných ploch na úrovni farmáře, na úrovni členských zemí. Eh, budeme muset tom pokračovat. Myslím, že jsme trošičku Promiňte špatné spojení. Děkuji. Děkujeme vám. Děkujeme Petře Járovým. Ne, možná to nebylo úplně jasné, ale m, mm, dobře. M, mm, původně jsme chtěli informovat o těch super trialozích, eh, Vy byste to ale schrnul, ten eh, dnešek i eh, další jednání. Pak kromě super trialogu se tedy nes, ne, nedělo nic dalšího, tak bych dal slovo Ulrike Miller na tři minuty. Ano, děkuji. Potom supertrialogu, super trialogu, kdy jsme prezentovali naší pozici jako parlament, tak eh, teď proběhla první interinstitucionální technická jednání. Ty týmy se organizačně, si organizačně vyjasnili, ehm, které otázky. My jsme se dohodli, že nebudeme ehm, postupovat článek po článku, ale po balíčcích. Teď máme seznam balíčků, je to asi osm bloků. První blok je governance, pak finanční dohody, pak eh, performance framework a new delivery model, pak komisní kontroly a sankce, transparentnost, audit, eh, agrární nebo krizová rezerva, kondicionalita a pak další blok ostatním. My jsme se doposud shodli na tom, že na začátku začneme governance, pak um, musíme to projednat se stínovými zpravodaji, jak se dostaneme dál, jak um, což je třeba projednat. K tomu balíčku governance souvisí otázky těch ehm, koordinačních míst, příslušných orgánů, certifikačních míst a jejich povinnosti i pravomoci komise. Ta myšlenka byla vytvořit jasnou strukturu a lépe definovat úkoly těchto institucí. V podstatě tady není, není mnoho závažných rozdílů mezi institucemi nebo vůči radě, ale rada samozřejmě má nějaké problémy u těchto eh, dodatečných úkolů všech těch institucí a parlament má nebo přání eh, bylo více delegovaných aktů než implementing aktů. To samozřejmě není úplně v linii rady, ale příští oblast mm, budou tedy technické schůze, podrobnosti a mm, věříme, že tady se stínovými zpravodaji dosáhneme eh, pokroku předložíme věci, které pak eh, v radě a v komisi projdou. Takže 4. 12. Eh, začne první eh, trialog. Děkuji Ulrike Miller a nyní Erik Andrie. Ještě k tomu super trialogu ohledně eh, společného tržního Eh, nařízení CMO. Promiňte, ale příliš špatné spojení, není slyšet nic. Monsieur Andrieux, est-ce que vous pourriez retirer le câble du casque et le remettre ensuite On va vous redonner la parole.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 K tomu trialogu jsem řekl, že tam už není eh, příliš mnoho co dodat. Pokud každá instituce bude prezentovat svoji část, tak eh, k tomu CMO, mm, ten postup, k kterému jsme se přihlásili, mm, bude to eh, za parlament zorganizováno v pěti blocích Vidíme, jak to bude vypadat na příští schůzi stínových zpravodajů. První trialog eh, bude 2.12. a do té doby proběhnou technické schůze eh, na úrovni parlamentu a pak interinstitucionální, interinstitucionální schůze, technická schůze s poradci stínových, schůze stínových zpravodajů 27.11., aby lépe, co nejlépe při uh, trialog na prosinec. První technická internacionální schůze, eh, to se už mluvilo, a zdá se, že rada je více, je blíže parlamentu než se zdálo, to se ještě uvidí během první inter, příští internacionální schůze se budou otázky, řešit otázky um, obsahu našich prací a k tomu um, ehm, CMO um, ehm, třeba prezentovat mandát v eh, řadě sektorů, se týče řízení trhu, organizace cí producentů. A to eh, je skutečně s vysokou kompetencí německého předsednictví. Eh, vážení kolegové, to je to, co jsem chtěl říci k CMO s tím, že začnou skutečné práce v trialogu. Děkuji vám mnohokrát, Eriku. A teď dostanou také slovo stínový z pravodajové z dnešního zasedání týkající se strategických plánů. Mají příležitost se vyslovit. Nejprve Petr Jar, ten už to vlastně předtím ale zhrnul, proto možná eh, by mohla promluvit Maria Neuchl na dvě minuty. Mr. Ja, please press the speak button. Pane Jare, prosím, stiskněte mikrofon, tlačítko mikrofonu. Bei mir ist das jetzt schwierig, weil ich... Nein, ähm, alles gut, Peter, ja. Všechno je v pořádku, Petře, ale my jsme teď nechtěli, aby si hovořil ty, ale Maria Neuchl není připojená. Takže Marie není připojená, v tom případě poprosím Martina Hlaváčka a nebo mm, Dizel, který se dnes účastnil. Martin Hlaváček je teda na mém seznamu. Yes, thank you very much, uh, Mr. Ch- ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také Petrovi Járovi jako zpravodajovi za to, že zhrnul výborně obsah těch prvních vyjednávání. Myslím si, že je povzbudivé, že jsme byli schopni dát dohromady bloky a také je povzbudivé, že e, skutečně existuje dobrý duch spolupráce. Rád bych zdůraznil, že jsme měli poměrně silnou pozici v parlamentu při konci hlasování před čtyřmi týdny, zejména proto, že jsme měli vyrovnanou dohodu. A pro nás v Renew je eh, to nesmírně důležitý prvek, který je třeba udržet, protože podpora eh, ano nebo ne může být buď silná, nebo také poměrně fragilní. A my si uvědomujeme skutečnost, že musíme udržet rovnováhu tak, jak to bude nejvíce možné a tak, jak se nám mohlo podařit obhájit pozici parlamentu Komise má také svůj náhled na důležité prvky týkající se zelené architektury, ale také týkající se jiných témat. Víme, že rada má svůj pohled na věc a potřebovali bychom Eh, zachovat tu naši pozici pro naši skupinu je to absolutně zásadní. A za druhé potřebujeme eh, dobré propojení s nařízením horizontálním, protože tam jsou určité intersekce pro strategické plány. A a teď bych rád povzbudil naše vyjednavače, aby zůstali stateční, silní, a také bych chtěl vyzvat další instituce, aby místo toho, aby používali bombardování ve sdělovacích prostředcích, možná by bylo lepší sednout si dohromady a podívat se na to propojení těch jednotlivých bloků a udržet rovnováhu nejenom na začátku procesu, ale během celého procesu vyjednávání. Protože dokud nebude vše vyjasněno, nebude moc také vůbec nic dohodnout. Děkuji srdečně a teď má slovo na dvě minuty kolega Le Breton. Prosím. Monsieur Le Breton, est-ce que vous pourriez appuyer sur... Pane Le Bretone, můžete stisknout tlačítko mikrofonu. Okay, dann, uh, v tom případě se o to pokusíme později, praví pan předseda a teď má slovo kolega Hojzling na dvě minuty. Kolega Hojzling není připojen, tak teď kolega Rusen na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji Petrovi Járovi za jeho úsilí v této otázce. Domnívám se, že je velice dobré, že tady došlo skutečně eh, k plynulému vyjednávání, rychlému a to byl dobrý začátek, abychom se snažili vytvořit co nejrychleji jasno v těchto záležitostech pro naše zemědělce. Postoj parlamentu a rady tvoří dobrý základ pro vyjednávání. Eh, trochu mě zklamalo, že komisař Timmerman teď vyjádřil pochyby v tisku. Hovořil o dodatečné korektuře celkového návrhu. A komise je vlastně jedinou, která by měla potom uskutečně demokratickou dohodu. Důležité pro mne je i nadále, abychom měli jasné výchozí podmínky pro všechny zúčastněné. Parlament to zcela jednoznačně vyjádřil ve svém stanovisku. Nechceme eh, žádný dodatečný prostor pro členské státy, aby, se, aby státy ještě dodatečně vymýšlely nějaké prémie pro jiné aktivity. To, na to musíme jako parlament trvat. Samozřejmě, že je důležité, abychom také vytvořili specifická opatření, jak si šitá na míru, ale eh, proto eh, jsou vlastně úvodní body ustanovení a proto je důležité, aby podmíněnost byla eh, skutečně prioritou a aby se omezila na základní subvence. To je pro běžící vyjednávání nesmírně důležité. Myslím, že jsme měli dobrý začátek vyjednávání a těším se na další třístraná jednání a myslím si, že tato dobrá spolupráce vydrží i nadále, abychom dospěli k rozumné zemědělské politice. Děkuji mnohokrát a teď kolega Flanagan na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát. Zahájili jsme tři strana vyjednávání, ale musím říci, že my zažíváme určité potíže, když se jedná o způsob organizování těchto jednání, především o způsob toho, jak jsou schůze narychlo organizovány, narychlo oznámeni a také narychlo eventuálně rušeny. A dokonce dnes Eh, bylo řečeno, že po setkání a třístraném jednání budeme mít setkání stínových zpravodajů, abychom si sesedli a diskutovali o tom, co se dělo na tom jednání, ale to bylo zrušeno. OK, zřejmě někdy je třeba rušit určité záležitosti, ale aby se věci pohnuly, eh, tak je třeba dodržovat dohodnutý harmonogram bylo mi specificky řečeno, eh, protože nám bylo řečeno, že v našem zasedání stínových zpravodajů eh, můžeme domluvit to, abychom skutečně vyslali určitou zprávu a signál, jak by měl vypadat konec těchto třístranných jednání, aby tady neexistovalo mlčení během celého toho postupu jednání. A abychom eh, také mohli konstatovat, co se dělo na schůzích tak, aby to bylo přístupné veřejnosti. Ale to se zatím neděje. Já bych byl rád, kdybychom bývali dohodnutí, do, se dohodli, že to tak budeme dělat eh, aby prostě, abychom měli důvěru v tento postup, musíme být schopni ho také sledovat. Není to, mm, nesmí to být ad hoc. A eh, tento postup by měl prostě zohlednit více. A e, vysvětlili byste, prosím pěkně, E, jak ty myšlenky týkající se základních schémat a podmíněnosti mají vypadat, protože vlastně mi to nebylo úplně jasné a nevím, zda to je jasné také komisi. Je třeba abychom to pochopili, protože je, bylo by třeba na tom ještě popracovat a aby se tomu lépe rozumělo. E, myslím, že tomu se ještě moc dobře nerozumí, takže my to potřebujeme pro naše vyjednávání. Děkuji mnohokrát pane kolego Flanagan. Možná ještě k vyjasnění za mě. Petr Jár se k tomu zcela jistě také ještě vyjádří. My jsme se domluvili, že eh, přestávka se bude konat uprostřed třístranných jednání, aby se setkali zpravodaj a stínový zpravodaj. K tomu došlo dnes v rámci Webexové schůze. A tady lze jistě ještě hledat nějaká zlepšení, jak to technicky zlepšit, ale došlo k tomu zasedání tak, jak to bylo domluveno. Nebylo ale domluveno, aby se setkali stínoví zpravodajové po třístranných vyjednáváních, nýbrž, aby se vlastně eh, ve výboru dávala zpětná vozba. To je to, k čemu teď dochází. A teď se přihlásili ještě dvě kolegyně, Anny Schreier a Pírik. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se ráda připojila k tomu, co právě řekl Bert van Weissen eh, s ohledem na reakci v Nizozemsku a co se týče eh, eh, jaksi zasahování komise v tisku. A tady existuje neklid. My si přejeme regionální přístup v nizozemský, to souvisí také s různými povoleními. A teď bylo řečeno, že zemědělská politika bude zohledněna, ale také rozmanitost druhů, ale takto to nebylo domluveno. To tedy bych ráda řekla také zpravodajů. Musí tady zůstat bdělí. Parlament, myslím si, naprosto jasně eh, sdělil své stanovisko v zemědělské politice, ale my jsme proti tomu, aby se jaksi zadními dvířky zase vnášely nějaké změny. A nesouhlasím s místopředsedou Timrmance, když klimatické změny a e, biologickou rozmanitost dává a staví nad zájem zemědělců. E, musí být zaručena e, výroba mm, potravin a farmáři musí mít existenční základ. A, mm, kom, a předsedkyně komise von der Leyen to také řekla. E, je třeba e, a se podívat na to, že se o to zasazuje i komisář odpovědný e, pro zemědělství. A já bych teď ráda slyšela názor Petra Jára i dalších zpravodajů. My teď tady máme, slyšeli jsme taková umírněná vyjadření, ale zvládneme skutečně dodržet to naše stanovisko. Děkuji mnohokrát a teď kolegyně Aguilera se přihlásila, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, děkuji za prezentaci a já bych velice jasně řekla, že my máme mandát jako Evropský parlament Eh, pro vypracování tohoto nařízení. A tady je třeba pracovat na to, abychom splnili a dostali tomuto mandátu. Samozřejmě v rámci dialogu, diskusí a vyjednávání je jasné, že všechno se nám eh, nepodaří prosadit, ale nesmíme ztrátit ze zřetele naši orientaci. A eh, Ráda bych také řekla, že ta vyjádření v tisku jsou skutečně nevhodná a eh, jedna věc je zcela zjevná. Je třeba mít nějakou institucionální dohodu hm, a hovořit vlastně potom za všechny instituce. A já bych ráda povzbudila zpravodaje, eh, aby hm, opakovali mandát tohoto parlamentu, abychom mohli dospět k nějaké dohodě. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank, um, ähm, kolege. Děkuji a nyní se k nám připojil kolega Hoisling, takže prosím, máte slovo. Omlouvám se, měl jsem problémy s připojením. Co se týče těch trialogů, po těch prvních dvou trialogích musím říci, ano, vidíme, vnímáme tam komisi, která navenek komunikuje, že je třeba něco změnit, a já čekám na to, aby tedy pak v trialogu, kdy nakonec v trialogu konečně řekne, co se tedy má změnit. Co se týče našeho mandátu, zejména u strategických plánů, není dostatečný. Teď je tomu tak, že, a včera jsme to jasně viděli, že je naprosto nepřijatelné, že ta rada se ještě vzdálila, ještě více vzdálila od toho farm to fork, z farmy na vedličku a z těch střednědobých strategických plánů. A, takže se situace změnila. Pro mě je naprosto důležité, abychom, i když s některými body pandátu sami nesouhlasíme, tak abychom ho naprosto obhájili. A co se týče ekologických otázek, ty musíme tvrdě prosazovat. A pokud by se komise nakonec přece jenom rozhodla tam něco změnit v textu, nebo to nově předložit, tak ať to udělá. Protože i nadále je tady kritika veřejnosti a my jakožto výbor to musíme vnímat, jak to vidí veřejnost, že velice kritizuje SZP tak, jak jsme ji schválili a že to také musíme zohlednit, tuto kritiku. Nemůžeme e, se tvářit, jako kdybychom mohli prostě pouze jenom postupovat dál. Musíme nějak přijmout tu tvrdou kritiku a zapracovat ji do našich vyjednávání během trialogů. A asi to musíme zapracovat více, než jak je to momentálně obsaženo v našem vyjednávacím mandátu. A proto prosím kolegy a kolegyně, abychom se více zasazovali za ekologii. A tím myslím nás všechny v parlamentu. Děkuji. Pak kolega Flanagan ještě se chtěl krátce vyjádřit, respektive na mne zareagovat. Prosím. Hello, yeah. Um, thank you for letting me in again. Uh, in relation to uh, your reply... Děkuji mnohokrát. Uh, v reakci na uh, vaši odpověď týkající se stínových zpravodajů, uh, my tedy jsme to vysvětlili tak, že jsme, mě, že jsme měli mít diskuzi o strategických plánech po třístranném vyjednávání. Mělo to být dnes ráno a mělo to být zítra ráno. Takže Eh, prosím, informujte nás o tom, jestli jednání stínových zpravodajů se bude konat hned po těch třístranných jednání. Eh, můžete to říci? Eh, proč jsou ta zasedání organizována? Mohli bychom dostat naprosto jasné informace, co přesně se bude dít. A mohli bychom se dovědět co přesně lidé smějí zveřejňovat po konci schůzích, eh, protože politici mohou jít do sdělovacích prostředků a říkat, eh, co chcete, nebo vy nám no můžete říct si, nesmíte to dělat. Děkuji, děkuji. Kolega Hoisling je náš odborník, takže prosím, eh, možná ještě Petr Jár, toho bych poprosil, že bychom to rychle dořešili. Je Petr je připojený? Ano, ano, výborně, funguje to. Ta první věc, co se týče té pracovní metodiky. Tady prosím o schobývalost, Luke. Prostě ten systém eh, tak to běží a Luku musím ti říct, že ti dlužím kávu, máš u mě kávu. Bylo to tak, že na korek schůze to bylo tak, že jsme chtěli udělat schůzi nových zpravodajů, ale najednou většina zpravodajů byla pryč takže jsme se rozhodli žádnou tady neudělat a tato informace tě bohužel se k tobě nedostala. My jsme totiž my místo toho chtěli skutečně pořádnou řádnou schůzi, kdy budeme mít čas a nemuseli jsme pořád jenom koukat do laptopu, aby nám to sekretariát příští týden profesionálně připravil, ale Luka se ta, k němu se ta informace nějak nedostala, já toho velice ligluji, takže máš na oplátku ode mě kávu a na příště to bude lepší. Co se týče těch implementing aktů, tady Eh, ty jsi u toho byl, já bych radši nic nezveřejňoval zatím, protože u mnoha věcí jsme to dali zpět na radu, že se na to má ještě podívat a nějak se k tomu jinak vyjádřit. Takže my teprve jsme v plném proudu vyjednávání a bylo by lepší prostě zatím vůbec nic neříkat. To by té věci posloužilo asi vůbec nejvíce. Co se týče obsahu, Tady byla kritika k toho chování Krim komise, místo předsedy. Eh, mně to přišlo také zvláštní, že tedy pan komisař se fyzicky dostavil dnes do takzvaného toho do té strojovny, dolů do strojovny evropské agrární politiky, tak to ale prostě bylo. Eh, Mm, musím říct, že pokud bych měl zhodnotit eh, chování během trialogu velice opatrně, tak dneska to byl velice milé. Během trialogu se choval tak, jak to přísluší komisi a myslím si, že taky tak trochu pochopil, že prostě to věci neslouží co se týče vnitřního pořadu jednání komise, tak do toho se nebudu vměšovat ale kolegové se prostě si stěžovali, protože říkali, my máme mandát, rada má mandát a komise je běžně, e, jak si má se hrát tu roli, ty věci tak nějak odvážit, e, nějak to vyvažovat. A pak ta další demence, kterou jsme tak nějak zavedli, a nemůžu říct, že by to bylo úplně se setkalo s nějakou vlnou sympatie na komisi, která také neupadla hned do bezvědomí, ale řekli, že se na to podívají, že se možná nějak shodneme, to je ta byrokracie, schopnost kontrol, jak to uvést do prance. Podívají se na to, jak by se to mohlo zvládnout. A také ta echo echoskoumata, aby jsme se vyhnuli dvojeným kontrolám. Já jsem byl poněkud negativně překvapen, protože najednou Rada a komise řekli, co to vlastně je, já jsem chtěla říct, no to tak čtete detailně naše texty, až takové překvapení to není, ale neřekl jsem to. Ale oni neřekli, že to v zásadě odmítají, tam to tak nebylo. Dnes mám pocit, že u mnoho věcí mám pocit, že jsme připravili půdu možnému kompromisu, to se týká cirka trvalého ozelenění a ekologické obdělávané půdy, Samozřejmě se to bude muset ještě jednou vyladit, doladit veškeré ty kompromisy a pro luku si myslím, že by bylo vhodné, abychom po trialogu vůbec na veřejnost nic nevynášeli. Příští týden budeme mít schůzi nových zpravodajů, tam si to v klidu probereme a já se ještě jednou omlouvám, skutečně nebylo to v pořádku, jak to u tebe proběhlo. Předseda, děkuji mnohokrát. A nyní ještě krátce dám prostor kolegovi Hojslingovi, neboť jsem ho před chvílí zmiňoval, takže nyní má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za férový přístup. Ano, oslabili jste mne také protože jsem hovořil o prvním trialogu. Jak jsem mi říkal, ten první trialog byl dobrý, pan Timem nás i hned poté komunikoval, ale nebyl to ještě obsahový trialog, tak jak ho známe, byl to pouze takový ten první startovací. Sto lidí bylo připojeno a e, také bych řekl, abychom za... nemůžeme asi úplně vůbec nic nezveřejňovat a teprve to sdělit až v dubnu. My musíme současně jaksi spolu vytvářet, utvářet ten veřejný proces. Nemůžeme stále ještě říkat, my vám nic neprozradíme, neboť veřejnost právem má zájem na tom, jak vypadá pokrok v té věci, co dělá pan Timmermans a musíme to o tom nějak, o tom nějak komunikovat. Proto to bylo podle mne politování hodné, či byl, že, že se bylo politování hodné, že se nám nepodařilo společně komunikovat, protože mnozí z nás i hned potom odběhli, ale měli bychom to napříště e, eh, udělat. Měli bychom se shodnout na společném komuniké, tak abychom také posílili náš postoj, abychom ukázali, kde jsou problémy na radě? Ta sociální demenze, Musíme to komunikovat na venek, abychom tak trochu vytvářeli i tlak ze strany veřejnosti, aby to nebylo pouze bilaterální předseda. Děkuji, už jsme tak trochu e, překračujeme čas, takže tu diskusi budu muset ukončit, ale myslím si, že je rozdíl, pokud řekneme, že bude trialog, že se bude konat, anebo když někdo přímo z trialogu posílá něco na tweet. Takže jsme u bodu 5 pořadu jednání a to je stav vyjednávání z trialogů, které právě probíhají. A nyní je to trialog o palíčku o jednotném trhu. Tady máme stílenou z kompetenci o program, pro, na, pro program potravinového řetěžce a nyní nás bude informovat naše zpravodajka Simone Schmidbauer. Prosím, tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Doufám, že mne dobře slyšíte. Milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za skvělou podporu při práci. Na to čas být musí, na slova díku. A nyní k obsahu 28.10. se konal třetí trialog na návrh nařízení, které se týká zřízení programu pro vnitřní trh a konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a e, také se to týkalo evropských statistik. Ta vyjednávání na základě nejasnosti pozice rady, e, co se týče čísel VFR, byla určitou dobu pozastavena. V červenci pak byla, byly přijaty závěry rady a pak byla práce vlastně opět obnovena na technické úrovni a nyní díky bohu konečně i na politické. Řada otázek je ještě otevřena zejména předělování prostředků a také používání delegovaných aktů a implementačních aktů a také některé další specifické otázky jsou ještě otevřené. Týká se to zejména kompetencí jiných výborů. Co se týče té vyjednávací části, která se věnovala která je v kompetenci výboru Agri. Zde se nám podařilo dosáhnout kompromisního textu, který se týká specifických zemědělských cílů tohoto programu. Do té definice jsme zahrnuli veškeré e, nouzová opatření, které jsou důležité pro Evropský parlament a týkají se závažných krizí a neplánovaných událostí. Samozřejmě, že to má také dopady na zdraví eh, produktů. Z tohoto hledu to tam zmiňujeme a také tam zmiňuje, že je důležité, aby ten program přispěl k dostupným cenám potravin. Co se týče programu výzkum a inovace, že by se měl nějak podmínit, to bylo přesunuto do bodu odůvodnění. Také se nám podařilo eh, prosadit dva Eh, z těch navrhovaných ukazatelů parlamentem. Je to v příloze, je to v, té, v seznamu v příloze a tam jsme také mnohem zlepšili ta uvedená opatření. Další otevřené otázky. Za prvé, otázka sazeb pro kofinancování, kde rada navrhuje minimální sazby kofinancování plus možnost je měnit pomocí prováděcího aktu. My jsme byli samozřejmě zcela jasně proti tomuto přístupu, protože jsme toho názoru, že sazby kofinancování jsou velice důležitý nástroj legislativy, zákonodárce a pokud by se měly měnit, tak to musí jít cestou delegovaného právního aktu, tak aby do toho mohl zasahovat i parlament. Bohužel rada v této věci ještě ne ní ochotná jít cestou kompromisu, ale my na tom i nadále pracujeme. A další otevřená otázka, to je taková žádost rady, kde jde o to, a jak zajistit financování národních laboratoří pro zdraví rostlin a zvířat aby to bylo nějak umožněno. Pro nás je to značné, eh, značná zátěž celkového toho rozpočtu a také to není podle nás přirodná hodnota pro Unii, takže nechceme, aby se to financovalo z unijních peněz. A zatím se o tom eh, se tomu věnuje vlastní zpravodaj, a ten chce, aby se to povedlo pouze za určitých přísných podmínek. Musí být jasně ukázáno, že je tam jasná předaná hodnota pro celou EU a také to, že v rámci toho programu, o kterém vyjednáváme, musí být eh, pro tyto akce uvolněny dostatečné prostředky. My jsme vyšli radě vstříc, ale na radě je to zatím zablokováno, nic se nepohlo, takže se tím budeme muset i nadále zabývat. Momentálně jsme dali technické úrovni za úkol, aby nalezla řešení pro ty dva problémy, o kterých jsem právě hovořila. A další termín, to by mělo být 25. listopadu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát naší zpravodajce Simoně Schmidt-Power. Pokud k tomu nikdo nemá žádný podmět otázku, pokud se nikdo nehlásí o slovo, tak bychom tímto dospěli ke konci tohoto bodu na pořadu jednání a dostali bychom se k bodu číslo 5, což je současný stav probíhajících trialogů k Next Generation EU, zejména u nás půjde obzvláště o program rozvoje venkoma v rámci tohoto nástroje na podporu oživení a já bych tomu dal slovo našemu zpravodaji Paolo de Castrovi na tři minuty. Prosím. Sì, grazie Presidente. Intanto uh, un, davvero un sincero ringraziamento. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat celému vyjednávacímu týmu a našim stínovým zpravodajům protože jsme eh, měli dva trialogy, kde jsme dosáhli dohody s radou a komisi. Next Generation EU a nástroj pro oživení byly velmi důležitými výsledky. Co se týče um, členských, likvidity členských zemí a č, eh, podniky 8,1 milionů euro. My jsme tedy eh, urychlili dostupnost těchto fondů do, už v roce 2021. Čtyři 2,401 a další částku na rok 2020. Některé zdroje, které byly eh, k dispozici na eh, rozvoj venkovat, tak tam byl nárůst o 2,5 miliardy, takže se nám podařilo mm, dosáhnout balíčku asi 10 miliard, eh, který se bude vyplácet v roce 2021 až 2022 takže to byl velký důležitý úspěch který byl výsledkem těchto dvou trialogů. Tento výsledek byl zachován minimálně 37 zdrojů investovaných do agroenvironmentálních opatření, takže je velmi důležité, abychom podpořili um, tuto ekologickou transformaci To je velmi důležité, je to dobré využívání zdrojů, investic. Máme 55 eh, eh, mladých farmářů, mladých farmářů, což je důležité. Pokud máme překonat problémy související s pandemí, bude to velmi důležitým pod, důležitou pobídkou eh, udržitelných investic Eh, technická opatření, které podporují digitalizaci zemědělství a především to budou mladí farmeři, malé farmy, které eh, toho budou moci využívat. Myslím, že další novinka je, že jsme měli nárůst z 70 tisíc na 100 tisíc euro ten eh, strop pro startupy eh, v obnově venkova, to jsou malá družstva například. Také jsme eh, navýšili na 42 na 75 na 75 investic což je důležitá část eh, přechodného nařízení a je to velký úspěch a děkuji všem, kdo k tomu přispěli. Děkuji a také eh, gratulujeme, že se to podařilo tak rychle a postoj parlamentu je tak eh, zřetelný. Teď samozřejmě si mohou vzít slovo i stínový zpravodaje Jové Anzander za EPP na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mm, zdravím všechny. Myslím, že eh, to, čeho jsme dosáhli, ještě daleko sáhlejší. Začali jsme pracovat na tomto tématu eh, budoucnost zemědělství v důsledku pandemie covidu. Chci poděkovat našemu předsedovi, všemu týmu, koordinátorům, bez kterých bychom to nezvládli, jako čistě technická otázka. Podařilo se nám mobilizovat více než 8 miliard euro. Chci poděkovat Paulovi de Castro, eh, kolegům, stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci eh, s německým předsednictvím a že se nám podařilo dosáhnout toho, aby tento fond byl disponibilní od roku 2021. Mhm. Také se nám podařilo mm, prosadit některé naše priority, aby mm, polovina těch fondů byla eh, věnováno do investic do udržitelné budoucnosti a digitální budoucnosti. Omlouváme se, máme špatnou kvalitu zvuku. Dále se nám podařilo přesvědčit radu a komisi, že obsah eh, mm, fondu a nutnost oživení musí pomoci mladým farmářům a mm, podpora investic musí být navýšena až na 75 Prémie pro mladé zemědělce z 30 milionů euro až na 100. To je dobrý úspěch pro náš parlament a já chci poděkovat všem týmům, kteří, které k tomu přispěli. Děkuji. Díky. Děkuji Anne Sandr, a nyní pan Hlaváček za Renew. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji Paulo de Castrovi a všem kolegům za tento komplexní um, jednání. Myslím, že zasloužíte gratulaci, že se vám podařilo toto uh, zvládnout společně s radou a komisí uh, a dospět k včasnému závěru, které nám umožnilo vstoupit do dialogu, trialogu o přechodném stanovení, přechodném nařízení, tak aby mm, farmáři měli právní jistotu k lednu příštího roku, což bylo naším hlavním cílem. To nastalo. Nicméně k obsahu. Myslím, že tam máme e, určité e, znepokojivé prvky. Je dobré, že se nám podařilo navýšit zvýšit důraz na investice, protože to jsou peníze do obnovy. A jenom včas a dobře investované peníze budou fungovat a pomohou multiplikačnímu efektu v ekonomice. Také je tady dobrý trend důležitý pro Renew, to jsou vyšší klimatické ambice. Bohužel tato dualita bude povede k problém, které nepovedou nutně ke zjednodušení, ale k administrativní zátěži, což je samozřejmě problém. Komise doplnila prohlášení týkající se Climate Trapping NSA. A tady bychom měli být poměrně Eh, tedy si uvědomit, jaké byl postoj parlamentu. Komise je úplně proti a mm, rada je pro. Myslím, že máme dobrý, dobré stanovisko, jsme uprostřed, což souvisí o budoucím jednáním s OSZP. Musíme poletovat, že místo toho, abychom se zavázali eh, mm, mechanismu tak, že budou revidovat ten model climate tracking, tak jsme více dogmatičtí v tom, jak budeme řešit příští rok nebo dva. Myslím, že je důležité mít jasný závazek, jak budeme měřit klimatický tracking, než dogmaticky definovat, co se stane příští rok a přes příští rok. Děkuji. Jako další dostane slovo paní Lici za ID. Eh, dobrý den. Také já chci pozdravit své kolegy, chci poděkovat panu De Castro a jeho eh, spolupracovníků i mým za to, že se nám podařilo uzavřít tento důležitý balíček zemědělský. Hodně podniků, hodně farem je skutečně na kolenou, především malé střední podniky v sektoru. Evropský nástroj oživení je jistě pomocí pro naše farmáře, kteří potřebují okamžitou pomoc. Jak jsme slyšeli, podařilo se nám to tedy e, předsunout do roku 2021. Je důležité, abychom měli v roce 2021 dostatek peněz protože lidé se musí spamatovat mm, ze ztrát z roku 2020. Musíme zajistit, aby tyto fondy eh, podporovaly socioekonomický rozvoj těchto venkovských oblastí a podporují lokální podniky. A některá nebo určitá část eh, je mm, pro národní vlády, kteří by rozhodovali určitých opatření v souladu s národními potřebami. Je to velmi důležité. Mm, souhlasím s podporou malých zemědělců, kteří jsou klíčoví pro naši ekonomiku. Je důležité, aby těch 37 mm, eh, šlo do klimatu, my si myslíme, že to je trošku vysoké. Vzhledem k negativním dopadům tohoto strašného roku na farmáře. Takže snad to bude, eh, tam bude drobná úprava. Děkuji. Děkuji nyní kolega Ropé za zelené. Děkuji. Ehm, všem děkuji i Pavlovi de Castrovi za efektivní vedení jednání. Ehm, my jsme dosáhli dobrého výsledku, přestože se rada pokusila o trošku jiná rozhodnutí. Já mohu jenom litovat, že rada místo návrhu komise 15 miliard je výsledek 8,5 nebo 10 tedy eh, miliard v absolutních číslech, přičemž ten výpadek je značná částka, ne eh, dost peněz se dostane do ven, na venkov, do oblastí, které jsou znevýhodněné, tak tam nebude ten um, úplný efekt. Bude docházet k tomu, že lidé eh, z chudších zemí budou chodit do bohatších zemí, budou sbírat okurky a rajčata v bohatších zemích ale já jsem rád, že mm, se nám podařilo zajistit lepší financování pro mm, drobné farmáře. Teď nemají lidé dostatek disponibilních prostředků a budou to potřebovat. Já jsem rád, že technická pomoc E, stoupne na 4 až 5 to je velmi důležité. Protože je de, naší def, je de, definovat nebo nalézt e, dostupné prostředky, až bude schválený rozpočet. Myslím, že se podařilo vytvořit lepší situaci, i když některé strategie jako Farm to Fork nejsou v tomto dokumentu. Děkuji. Jako další pan eh, za ECR. Děkuji, pane předsedo. Ehm, také chci poděkovat panu eh, zpravodaji Castro, ehm, jak vedl, za to, jak vedl tato jednání, i za příjemnou spolupráci. Ehm, nám se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků. 8 miliard navíc, které rychle budou k dispozici pro zemědělce v roce 2021-2022. Pro naší frakci je důležité, aby zemědělci byli, vyšli posíleni z té krize. To je nezbytné, eh, protože před nimi stojí mnoho výzev. S těmito prostředky eh, můžeme podpořit oživení i eh, odolnost této branže vůči digitalizaci, investicím které eh, budou udržitelné. Ehm, podpora bude navýšena v druhém pilíři a to je důležité, protože ten parlament ukazuje, jak je důležité podpora mladé farmáře, ehm, kteří musí udělat spoustu investic. My jsme rádi, že ty investice budou více podpořeny 75%. To je velmi důležité, aby vůbec mohly proběhnout. I to povede k oživení. My eh, považujeme ten balíček za dobrý, domníváme se, že zemědělci skutečně mohou, eh, může se jim dostat pomoci. Členské státy, doufejme, využijí nabízený prostor, aby Mm, cíleně využili tuto podporu. Děkuji za dobrou spolupráci, děkuji eh, zpravodaji za jeho angažovanost. Děkuji. Teď chci ještě dát slovo paní zpravodajce přechodném řízení. Sikata. Eh, Sikatajnen. Pane předsedo, já chci poděkovat panu De Castrovi německému předsednictví a komisi za efektivní práci na tomto trialogu. Je nezbytné, abychom e, tyto fondy měli co nejdříve. Máme k tomu i všechny nástroje. Jako zpravodajko pro přechodné nařízení SZP Eh, zavedení tohoto prvku do eh, nařízení k trialogu, které proběhne 27. října. Promiňte, máme špatné spojení. Dosažené v trialogu eh, ZP a nezměnil se tady obsah. Děkuji. Děkuji vám, Elsie pak ještě se zeptám Paolo, Castro, Paolo de Castro, chce to, chcete to ještě stručně schrnout? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ne, nemusím tam dávat žádné další zhrnutí. Dovolte, abych všem poděkoval. Všem, kteří spolupůsobili na této práci, byla to výborná týmová spolupráce. A dovolte, abych také poděkoval ředitelství komise a také německému předsednictví a také výboru eh, pro zemědělství je velice dobré, že politické skupiny teď skutečně pospolu získaly dos, dospěli k pokroku a přeji všem zpravodajům hodně úspěchu. Děkuji mnohokrát. Tím pádem jsme dospěli ke konci bodu jednání číslo 6 a teď se dostáváme k bodu číslo 7, kde se teď jedná o vlastně hlavní bod dnešního jednání a to je prezentace Evropské komise týkající se hodnocení opatření v odvětví vína a tady prostě nechci vůbec dělat žádný úvod a zdržovat to. Za komisi tady máme paní Ellen a pan Onofre a máte dohromady 15 minut. Takže prosím pěkně se domluvte mezi sebou, kdo začne a jak si rozdělíte těch 15 minut. Prosím pěkně. Krásné odpoledne. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát, pane Linksy. Bohužel zvuk je velice špatný. Eh, dovolte, eh, abych nejprve eh, vás uvedl do tématu a potom vám bezprostředně dám slovo kolegyně. Dovolte, abych zahájil tím, že když se podíváme na odvětví v oblasti vína a podporu od roku 2008, je toto odvětví úspěchem a e, přešli jsme od nízkokvalitních ke vysokokvalitním vínám. Byl tady skutečně, e, byla tady podpora šitá na míru a různé propagační a pro, akce e, přispěly a ty byly vedeny jak interně, tak externě a e, rychle se překonala ta nízkokvalitní vína v minulosti a teď máme 60% kvalitního vína a toto se zvyšuje pravidelně od roku 2008 e, e, a máme v roce 2012, od roku 2012 se zvýšila až do roku 2019 se zvýšil také vývoz vína. Komise si velice dobře uvědomuje, že sankce v říjnu 2018 a ještě navíc trvalý dopad eh, pandemie covidu silně ovlivňuje kompetitivitu evropského sektoru. A eh, Komise se snažila zavádět adekvátní opatření v rámci balíčku. V dlouhodobé perspektivě je komise přesvědčena o tom, že udržitelnost a e, také zaobírání se zájmem občanů o kvalitě potravin a vína budou také důležitou výzvou pro příští desetiletí. Mm, a komise proto z tohoto pohledu eh, koncipovala už od roku 2018 příští balíčky. Eh, studie eh, a její hodnocení bylo zahájeno v roce 2018 a do toho se zapracovala také stanoviska a názory Evropské komise. Týkalo se to celého odvětví vína, které jak probíhalo v minulosti a výhledy do budoucna. Tato studie vyhodnocení naprosto podporuje návrhy komise eh, společné zemědělské politiky v odvětví vína, včetně toho, že současný systém povolování ví, odrůd vín je příliš přísný aby, a má negativní dopad na ekologii a nezaobírá se také dostatečně zohledněním kvality, pardon, změn klimatu. Je třeba dospět k lepšímu konsensu. Definice vína se nezahrnují nové koncepce, eh, včetně vín s nízkým obsahem k alkoholu a nealkoholická vína. Ty návrhy, které komise předkládá, jsou plně v souladu s programem komise předneseném paní předsedkyní Vondelajnovou, včetně té kampaně od spole na talíř. Děkuji vám mnohokrát. A teď dostává slovo paní Ellen, prosím. Krásné odpoledne všem. Jmenuji se Sofia Ellen a jsem vedoucí jednotky pro vyhodnocování a monitoring a jsem velice ráda, že dnes mám příležitost představit vám výsledek vyhodnocovacích opatřeních aplikovaným na odvětví vína. Poprosím o příští další obrázek. Eh, takže eh, my jsme se zaměřili na sektor eh, povolování výsadby vína a aplikování pravidel, zejména na chráněná označení původu a chráněné, chráněná zeměpisná označení dosáhlo se tady větší kompatibility a také, to, také došlo k vývoji, který byl v souladu s vývojem trhu. Již vám Joao sdělil některá čísla, možná ještě několik dodatečných slov. Máme tady dvě a půl eh, milionu odrůd vína a vyrábí se 160 hektolitrů ročně produkce a 60, je to je 67 globálního obchodu. většinou dochází ke zvětšení každoročně o 5 Takže jsme zvýšili konkurenceschopnost na světových trzích podpor, podpora z roku 2014 až do roku 2018 byla 5,5 miliard euro. Členské státy eh, mají seznam opatření, které mohou implementovat a ucházet se o národní podpůrné programy a 50 rozpočtu je věnováno konverzi a restrukturalizaci, propagování, investice a destilace. A tato destilace už není destilace v období krize, ale je to destilace vedlejších produktů v současné zemědělské politice, aby se zvýšila kvalita vín, ale aby se také zlepšila ekologie. Další obrázek, prosím. Na tomto slajdu vidíte, že opatření, která byla implementována v různých členských státech, se liší. Některé členské státy takřka celý rozpočet použili ke konverzi a restrukturalizaci, zatímco jiné státy eh, používaly větší možnosti eh, eh, veškerých opatření opatření. Další obrázek, když se tedy podíváme nejprve na příjem producentů vína, je poměrně vysoký a produktivita je také vysoká příjem je zhruba o 40 vyšší než příjmy z jiných zemědělských odvětví v Evropské unii v roce 2017. Vidíte ta čísla. Také tady vidíte tu oranžovou linii, tady vidíte, jak se zvyšovala produktivita vína každý rok. A teď relace k výrobním nákladům na hektar neukazuje to tolik ten graf, ale zvýšuje se to. A proč? Možná, že bude pro vás překvapivé, protože restrukturační opatření vlastně se týkají 10% půdy Evropské unie a také mechanizační opatření zrychlila produktivitu v celém systému, ale došlo také ke soustředění se na kvalitu, čili konverzi na různé systémy produkce eh, s vyšší hodnotou. Eh, čili není tady mnoho špatných zpráv, je to spíše adaptace orientující se na vína vysoké kvality. Další slide, prosím, co se týče konkurenceschopnosti, je důležité, že eh, sektor vína eh, operuje v oblasti, kdy klesá spotřeba od roku 2008, čili potenciál vývoje spočívá v Číle, spíše v neevropských zemích a to je třeba zohlednit. V tomto kontextu výroba Evropské unie zůstala relativně stabilní a také schéma pro udělování povolení pro výsadbu vín a jejich limit se zvýšila. Máme tady také velký potenciál v oblasti exportu a obchodu. Export eh, se zvýšil o 6 v průběhu doby, které studie zkoumala. A Evropská unie má, zachovává stabilní podíl na světovém trhu. Co se týče chráněných zeměpisných označení a chráněných označení původu, mm, to už jsem vám říkala. E, týká se to až 90 vinic a 70 evropských vín se prodává pouze online maloobchodníky. A opatření politiky v oblasti vína se zaměřila na přizpůsobení se těmto požadavkům. Další snímek. Co se týče požadavků trhu a přizpůsobení se jim, vidíte, že eh, Tady eh, jsme zahrnuli eh, to, že jsme se ptali spotřebitelů, jaká je vaše jak první a druhá volba, když nakupujete víno. Ta tmavě modrá, to je více než 30%, to se týká vín pro chráněné označení původu a chráněná zeměpisná označení. A to zelené, to se týká odrůdových vín a jestli je to třeba šardoné, nebo ať už je to cokoliv, eh, to jsou ty odrůdy, prostě zákazníci hledají odrůdy. A ta mm, eh, další část, to se týče bio vín, Eh, ukazuje se tedy, že ten rozměr se zaměřuje, nebo ta tendence se eh, zaměřuje nejenom na chráněná označení původu a eh, chráněná zeměpisná označení, je to požadavek i po jiných vínech. Další snímek. Když se podíváme na koherentnost naší, našich politik, Eh, tak máme i v této oblasti odvětví vín máme koherentní evropskou politiku v souladu s ekologickými cíly určitá opatření eh, vešla například ve Francii, znamenala snížení pesticidů a eh, to bylo zapříčiněno eh, díky tedy nižší hustotě vinných hroznů. To vedlo totiž ke snížení rizika mm, díky vlhkosti. Eh, tady tady nenašla žádné větší nekonzistentnosti mezi politikou vín v Evropě a s politikou tedy eh, zdravotnictví Evropské unie s politikou cílů v oblasti zdravotnictví. A Eh, je třeba také provázet eh, informační kampaně více, protože mezi roky 2014 a 2018 eh, pouze méně než 2% akcí se soustředila na propagaci vín a příslušná opatření a informace o nich máme, co se týče rizik, tak tady byla relevantní možnost pojištění, k tomu byly k dispozici také fondy a to se e, týká i druhého pilíře SZP. Když se podíváme na vyrovnanost, co se týče zelené sklizně, e, tady máme velice omezený rozsah, eh, také protože toto je velice komplexní téma, i co se týče vyhodnocování. Co se týče destilace, to bylo skutečně relevantní pro výrobce a producenty, aby si vybírali ekologičtější procesy a některá potřeba ještě není dostatečným způsobem adresovaná a to je například eh, nealkoholických vín nebo soustředit se na trvale udržitelnější produkty a také je zapotřebí lépe školené pracovní síly. Teď se podíváme na další obrázek. Evropský rámec poskytl skutečně eh, dodatečnou hodnotu týkající se urychlení modernizace tohoto sektoru a také bylo zdůrazněno i ve studii, že je že když se eh, zakazují určité vené hrozné, nepů, ne, nepomáhá to znovu a teď já jdu asi, už, jsem, už mluvím moc dlouho, tak se rychle podíváme na další snímek, to znamená hlavní eh, lekce, jak jsme se poučili, nedostatek adekvátního ospravedlňání pro eh, strategické výběry či volby členských států a monitoring, mm, to ale je způsobeno tím, že strategické plány nezahrnují dodatečný monitoring, čili na to se také podíváme. Co se týče e, národních podpůrných programů, e, ty by mohly přispět k více k většímu plnění ekologických výzev i v oblasti zmírení, zmírňování klimatických změn a bylo by také možno zlepšit přizpůsobení se trhu, zejména pro výrobu ekologicky příznivých vín. Některý potenciál se bohužel snížil díky administrativním překážkám a hodnoce, eh, hodnocení eh, tedy dospělo k tomu, že i různé jiné politiky by mohly přispět ke stanoveným cílům a také některé členské státy mají novou potřebu eh, pro podporu v možnosti adapto, adaptace prostřednictvím různých opatření, zejména v období krize. Budu, eh, tady skončím a ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Onofre und Frau Helen. Děkuji mnohokrát eh, eh, panu Onofrenovi a paní Helen za představení tohoto hodnocení. A nyní Budeme mít nejdříve kolečko koordinátorů, který vždy dostane slovo na dvě minuty a začínáme Herbertem Dorfmanem za EPP. Prosím. Krásné odpoledne. Na výboru Agri se nám stává relativně zřídka, že dostaneme takto pozitivní zprávu, jako v tomto případě ta zpráva je, je ta zpráva o vínu. Sektor vína když tedy odhlédneme od toho, co se děje momentálně, a pan Onofre to dobře jak si prezentoval, ale tady vycházíme z toho, že je to pouze přechodné. Takže když od toho odhlédneme, tak musíme říci, že ze horizontu našich zemědělských produktů v Evropě víno je skutečně jedno z velmi úspěšných, jeden z velmi úspěšných produktů sektorů. Je to jeden z mála sektorů, kde máme stále ještě skutečnou odvětvovou politiku, kde sektoru pomáháme prostřednictvím národních programů. Máme tady přístup subsidiarity, který nám tady funguje v podstatě velice dobře, i když, když se dívám ta, na ta čísla, tak mně připadá, že některé programy jsou velmi defensivní, zejména co se týče práce s veřejností, nějaká eh, informovanost, reklama. Tady by se asi mohlo udělat více. Myslím si, že důležitá otázka pro další rozvoj sektoru vína bude vývoj v příštích dnech. Velká obchodní zóna v oblasti Tichomoří, která zahrnuje Austrálii, nám stíží přístup na čínský trh. To je škoda, že jsme zde nezareagovali že jsme se tak nějak dostali mimo tu problematiku a tady nás vlastně předhání australské víno. A dále pan Onofre o tom hovořil, to je taková otázka. Máte pocit, že náš systém práv na vysazování je příliš striktní, rigidní a Ptám se pana Onofreho, odkud, kde se to dozvěděl, proč si to myslí. Já si myslím, že bychom potřebovali možná nějakou revizi, co se týče s ohledem na nové technologie, a ty, eh, abychom tak nějak objevili nový potenciál pro budoucnost, pro sektor vína poslední věc. Když se dívám na vaši zprávu, Tady někteří v parlamentu stále ještě kritizují opatření pro oblast vína, říkají, že na víno by se neměly dávat peníze, protože víno v sobě obsahuje alkohol a tady vidíte, že je to celá špatný přístup. Víno je jeden ze sektorů, který dává eh, zemědělcům přímé prostředky, tedy odhledneme-li od současné koronavirové situace. Děkuji. A jako další na dvě minuty Paulo de Castro. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát generálnímu ředitelství Agri eh, a paní Andrena Sofie jakožto vědavačce. Herbert právě poukázal na to, že tato oblast je skutečně velmi úspěšná politika EU. Samozřejmě kvůli covidu tady máme jistý nepříznivý vývoj v tomto sektoru také protože restaurace a bary jsou zavřené, takže to by mohlo vést k ještě dalším problémům. Ale mám tady jako otázku. Existuje takový projekt pro rozvoj vinného turismu, cestovního ruchu, že by se otevíraly vinné sklepy a e, spotřebitel by vlastně takto byl přitáhnut přímo k producentům. Možná by to mohlo nějakým způsobem eh, vyrovnat ty ztráty, které budou v oblasti pohostinství, nemyslíte? A dále více kvalita ve spotřebě a tím více investicí. Toto ovšem by znamenalo také to, že producenti by museli mít možnost správným způsobem a skutečně plánovat, tak, aby přesně věděli, kdy co budou dávat na trh. A to znamená, že je třeba, aby mohli plánovat i naše vinařská družstva. Parlament ve společném nařízení trhu přišel s odpovídajícím návrhem. Možná by bylo vhodné, aby to komise rozšířila na veškeré producenty, tak to bychom mohli lépe řídit nabídku a poptávku. Děkuji, předseda. Děkuji jako další kolegyně Miller. Prosím. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu, která velmi zajímavým způsobem do, ukazuje, kde se právě nacházíme v odvětví vína. Více než 60 celosvětové produkce 2,5 milionů podniků, které vyrábí v nejvyšší kvalitě a hodnota vývozu 12 miliard, to jsou skutečně velice eh, značná čísla, která na mě udělala velký dojem. A tady si myslím, každé euro, euro, které do toho dáváme, je, myslím, velice rozumně investováno. Samozřejmě jsou tady ještě jisté výzvy, zejména s ohledem na covidovou krizi, ty musíme nějak vyřešit. Eh, samozřejmě branže vidí, jak se vyvíjí eh, spotřeba, prodej. V soukromých eh, domácnostech se spotřeba sice zvýšila, ale v barech a v restauracích samozřejmě to kleslo prudce. Ta domácí spotřeba to nevyrovná. Co se týče pandemie, pravděpodobně poklesnou i prodeje v v období Vánoc, takže by mě zajímalo, zda komise v této oblasti plánuje nějakou podporu pro sektor vína, anebo zda po té, co vydrží ty dočasně omezené delegované právní akty, chce mm, podniknout nějaké další kroky. To sice přímo nesouvisí s touto zprávou, ale myslím si, že bychom toto téma měli rovněž prodiskutovat. A pak mi jde o další možný potenciál rozvoje v budoucnosti. Můj kolega hovořil o Ázii, o Austrálii a Novém Zélandu, ale teď tady máme v USA nového prezidenta. Možná bychom s ohledem na tuto skutečnost měli v budoucnu opět začat, začít vyjednávat s americkou vládou, abychom si tady zajistili další odbytiště a nějak to vyřešili i z hlediska, z hlediska cel. Co se týče těch od světových opatření, tady si myslím, že je důležité, abychom v národních státech hovořili o vinařských družstvech, o odpovědném chování v oblasti spotřeby alkoholu, abychom to propagovali na školách a jinak děkuji mnohokrát za tu, to studii, za toto hodnocení. Předseda, děkuji mnohokrát a jako další kolega Joka za ID, prosím. Děkuji. Oblast vína je skutečně příkladná oblast v našem zemědělství, a to je nejenom v Itálii, ale v celé Evropě. Je to odvětví, kde skutečně si vedeme výtečně. Celé generace se o to snažily a Evropa, myslím, této velmi prospělo. A proto musí Evropa nyní rychle zareagovat. My, jakožto evropské instituce, musíme zajistit, aby náš vyražský systém zůstal zachován. Evropská unie nemůže pouze položit ruce do klína a čekat, čekat, jak se situace odvine. 7 miliard ztrát v této oblasti pouze v Itálii. V samotné Itálii jsou také zavřeny veškeré restaurace, bary a tím spotřeba vína silně klesá. Proto musíme i hned nalézt nějaké prostředky a dát je k dispozici prostředky pro pomoc tomuto odvětví. Minulý týden na plenárním zasedání to bylo, a je to neuvěřitelné, tomu bylo tak, že Jedna frakce požadovala, aby vůbec už neexistovala žádná zemědělská politika pro odvětví vína. Ne, to v žádném případě, stala naopak, musíme tento obrovský potenciál podpořit. Jsme tomu zavázáni, jde tady o vynikající podniky které jsou skutečně skvělé a jdou příkladem ostatním. A také musíme zajistit, aby se jako víno mohlo uvádět na trh skutečně pouze to, co skutečně vínem je. Není možné, aby se nazývaly víno produkty, které v sobě nemají ani hrozno či hroznovou šťávu. To v žádném případě. Označení víno se smí používat, a to musíme zajistit pouze u produktů, které byly skutečně vyvinuty, vyrobeny z hroznové šťávy a ne zcela synteticky, jak tomu už nyní občas je. Mám tady na mysli italské, francouzská, italská vína, ta dobrá, kvalitní. Já si myslím, že dobrá sklenka vína denně zdraví pouze jenom prospívá. Jedna sklenka vína denně Rozhodně je také dobrý protijet proti té obtížné době, kterou nyní procházíme. Děkuji, takže na zdraví a nyní kolega Hoisling na dvě minuty. Děkuji mnohokrát za zprávu. Nemám v ruce ani sklenici piva, tak já bych mohl říct, že pivo je velice dobré. Vím, že tento parlament je zamilován do vína, má tady velice dobrou lobby u vína a pro víno. Já to také nechci nějak popírat. Skutečně úspěch to je, pokud tak tomu chceme, že e, sektor výjima má o mnoho procent vyšší příjmy než o jiné sektory. Tady bychom si mohli položit otázku, proč teda bychom neměli spíše podporovat na odvětví nebo stejným způsobem jako víno. Právě, ale stejně se kriticky zeptám, my jsme stále ještě na správné cestě, když zvážím a podívám se právě na celosvětový trh. Je tady vůbec budoucnost pro naše Eh, evropské vinaře, není to spíše ta Čína, o které se hovoří. Ta se bude snažit vyrábět více i kvalitně, eh, používat méně pesticidů. Chceme tedy jít nějakou cestou lepší produkce, více kvality, anebo chceme vlastně soutěžit s Kaliforniany a e, Novým Zélandem? My máme, myslím, velice dobrý trh. Proč se nezaměříme na to, co jasně vyplývá také z té zprávy? Máme jistou nerovnováhu v té podpoře. Když se podívám na to, že od roku 2009 do roku 2018 jsme vydali 1,6 miliard eur na reklamu, tady si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat diferenciovaněji. Jeden velký podnik vydal sám pouze 6,1 milion, to je to obrovský podnik, ale my bychom se spíše měli zavěřit na ty malé vinaře, kterým se nevede tak dobře, kteří jsou závislí na přímou distribuci, přímý marketing a ty bychom měli eh, podpořit. Takže bychom asi neměli všichni pouze hledět na ten celosvětový globální trh, ne. Měli bychom dělat reklamu našim produktům zde v Evropě a tady je prodávat v Evropě, u nás. A ještě k tomu, co ještě bylo řečeno, měli bychom lépe kontrolovat ty národní strategie. Není to vždy v souladu s evropskou politikou, jak se to odvíjí, takže bychom se na to měli podívat, kontrolovat, eh, zase peníze vydávají dobrým způsobem a zajistit, aby se vydávaly správně. To si myslím je i naše odpovědnost z hlediska evropských institucí. Děkuji. Děkuji, předseda. Nyní připomínám, trošku již překračujeme čas, takže dodržujte řečnickou dobu. Jako další za EKR kolegyně Aguilar. Krásné odpoledne všem. Děkuji mnohokrát zástupcům komise eh, za to, to zhrnutí eh, studie, která se zabývala hodnocením. A eh, byla zajímavá analýza odvětví vína. A já naprosto sdílím to, co řekl pan Baněros. Stojíme skutečně bez pochyb před úspěchem společné zemědělské politiky v odvětví vína. Dospěli jsme k dobrým výsledkům v odvětví, které vyrábí více než 25 vína na světové úrovni. V roce 2013 bylo úkolem zjednodušit a skloubit, do, poptávku a nabídku. A potom šlo o prohlubování zjednodušení a zvýšení konkurenceschopnosti v případě, kdy klesají ceny. Ano, pravda je, že prodáváme více víně, ale za nižší cenu. Například 2018 ve Španělsku eh, se platili vinné hrozny na výrobu vína za velmi nízké ceny, do té doby nevýdané. A je třeba dosáhnout větší flexibility v oblasti spolufinancování. A já bych se ráda vyjadřila k současné situaci. Víno a opatření komise jsou přibližná, ale nenavrhují vůbec žádné nové možnosti subvencí. My uznáváme, že komise pracová a prodlužuje eh, taková opatření jako například destilaci a zelenou sklizeň. Ale má-li to být efektivní, je zapotřebí nových peněz, protože když nebudou nové peníze, tak to vůbec ničemu neposlouží. Víno potřebuje jasný přístup, program a prostředky, abychom mohli zůstat lídry na světové úrovni. Děkuji. Eh, vielen Dank. Ähm, der Kollege Flanagan ist, ne, he is not... Děkuji, pan kolega Flanagan. Není připojen? Dobře, takže takže může komise odpovědět na otázky koordinátorů. Máme tady 4 až 5 minut na to. Můžete si to nějak rozdělit? Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům. Eh, já chci zdůraznit jeden aspekt, který zmínil několik poslanců. Situace jiného sektoru po Eh, lidských sankcích a kor- pandemii koronaviru. Ano, situace se výrazně změnila od podzimu minulého roku a rovnováha na trhu se změnila. Co je důležité, je následující. Komise reagovala okamžitě a věnovala značné množství nových zdrojů do tohoto sektoru. A teď jsme dostali konečné výsledky plateb v členských zemích. A mohu tady potvrdit, že komise utratila víc než 200 eh, eh, milionů eh, euro ve všech členských zemích, což je 10 milionů hektolitrů, které byly staženy z trhu, aby se stabilizovaly um, trhy. Toto nejsou žádné nové prostředky, to chci říci kritikům. Toto jsou peníze, které by nikdy nebyly využity, protože ehm, nebo z důvodu zdržení investic a eh, zastavení propagace kvůli lockdownům. Proto je pro nás důležité vědět, že mm, to, co komise eh, prezentuje, to je úspěšné a uvažuje se o prodloužení těchto opatření v důsledku korony. Mm, několik poslanců, pan Dortman a další, ano, souhlasíme, hybridy eh, nejsou jediným řešením, hybridy nebo směsi vlastně eh, jsou částí řešení, precizní zemědělství má svoji roli, je zásadně důležité využívat potenciálu hybridů, abychom zredukovali pesticidy. Především tedy výzkumný potenciál. Také jsem vzal na vědomí žádost pana de Castra týkající se specifických problémů agroturismu. A jeho před, a předchozí připo, poznámka k balíčku oživení velmi souvisí s opatřeními rozvoje venkova, více než specifická tržní opatření pro víno. V tuto chvíli by to nebylo efektivní, protože dokud lidé se nezačnou pohybovat po Evropě, my e, m, slyšíme vaše komentáře, které souvisí s konkurenceschopností, že máme omezené prostředky, stále omezenější a je důležitější tedy mít dobré nástroje. Ehm, co se týče ochrany označování ehm, vína, tak tomu bylo vždy v evropské legislativě. Nikdy to označení nebylo nechráněno. Pan Heusling zmínil mm, pesticidy a konkurenceschopnost na světovém trhu. Je zjevné eh, za nás, že Evropa má jedne z nejpřísnějších legislativ ohledně používání pesticidů. I tak jsme konkurenceschopní na světovém i vnitřním trhu. Nemusíme se bát eh, Austrálie nebo Nového Zélandu. Co se týče propagace, tak podle stávající legislativy členské státy mohou mířit svoji podporu na menší eh, země. Eh, um, umožnit podpory, tedy eh, podporu malých a středních podniků. Poslední eh, komentář pro paní Aguilar. Situace, o které mluvíte, je velice typická pro váš členský stát. To se děje ve Španělsku. A liší se to od jiných členských zemí. Ve Španělsku, na rozdíl od jiných zemí, jednotková cena eh, vína nerostla, naopak. Toto je třeba nějak řešit eh, v rámci národních programů podpory, eh, které se musí zaměřit na ty oblasti. Děkuji. Paní Ellen? chce něco k tomu ještě dodat? Ne? Dobře, takže přejdeme dál k dalším řečníkům a začne Kristýna Schneider za EPP na jednu minutu, takže prosím dodržujte tu řečnickou dobu. Pane předsedo, já se budu snažit. Bylo správně řečeno, že pandemie covidu eh, a další opatření, které eh, znamenaly tlak na evropský trh. Pane Hojsling, my musíme se dívat na jiné trhy. Já se ptám komise, jaká opatření navrhuje, aby naši producenti v Evropě byli odolnější vůči krizím bychom stabilizovali spotřebu a bychom byli lépe připraveni na budoucí krize, abychom měli víceletý krizový rozpočet nezávisle na sektoru, je dobré, že komisař řekl, že prodlouží krizová opatření, může komise zlepšit, rozšířit ta opatření. Dále bez alkoholové víno jak řekla komise, to je vítané, vychází to vstříc spotřebiteli, ale s jakými opatřeními to bude komise doprovázet? Děkuji. Jako další Isabel Karvaješ za SAD na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Samozřejmě tato zpráva potvrzuje důležitost politiků. Um, ehm, tady to ukazuje, do jaké míry je důležité, aby Evropa... Že víme, že víno je více než ekonomický sektor, je to kultura, jsou to krajina, krajinotvorba. A proto je důležité, abychom i nadále podporovali toto odvětví, abychom samozřejmě dávali přednost kvalitě, zhodnocení produktu, umírněnému konsumu, ale kvalitnímu konsumu. A je třeba eh, si uvědomit, že tato podpora skutečně podporuje tu nesmírnou diverzitu naší produkce. Je to v podstatě, si připomenu pouze to genetické dědictví, bohatství našich různých odrůd, eh, což je důležité s ohledem i dnes na klimatické změny, které probíhají. Ten sektor je samozřejmě sice silný, ale také čelí mnoha potížím. Jednak ta soutěž na globální úrovni, přítomnost na vnějších trzích, i tyto bychom měli nadále podporovat je důležité zaměřit naši pozornost v současné době, která je tak obtížná právě na sektor vína a zajistit tomuto důležitému sektoru naší ekonomiky i nadále naší podporu. Děkuji. A jako další Irene Tolere za Renew na jednu minutu. Euh, deux minutes. Euh, merci beaucoup, euh, président. Je voulais tout d'abord remercier. Děkuji. Já chci poděkovat za kvalitní zprávu, která tady byla prezentována, která ukazuje dobře, jaké jsou nástroje v eh, oblasti vinařství, adaptované nástroje, které umožní eh, zvládat krizi a vytvářet hodnotu, protože vývoj příjmu v čase a tak eh, podpora sehrála svoji roli. Pokud teď omezíme produkci, tak eh, nebude možné oživení. Eh, vinař produkuje určité množství ke spotřebě a cena těch exogenních krizí tam musí být zohledněna jednak americké sankce, jednak COVID a zavření restaurací. Ty uh, opatření, co týče množství financí, musí být um, tady eh, doprovodné. Je důležité zdůraznit, že tento sektor Budeme mít nové sítě, které budou dostupné. Eh, a pak, to je otázka, jaké bude řešení problému Airbus, aby se vrátil mezinárodní obchod. Díky návrhu k, ke třetím zemím, eh, výnos tou kolektivní kampaní, která slouží jim nejmenším producentům, se stává um, atrakcí pro návštěvníky třeba Toskánska nebo různých zámků v Německu, Bordeaux, Francie. Já se chci zeptat komise, co si myslí o ohledně autorizaci eh, Mm, jaksi uvolnění trošku apelacion d'origine, to označení z původu, abychom konsolidovali historickou eh, praxi. Promiňte, řečník byl přerušen. Končím. Eh, děkuji mnohokrát. Rád bych se ještě zmínil o tom, že eh, kolegyně Tolery měla dvě minuty, protože eh, Renu nepřihlásil žádný řečník, žádné řečníky. A teď na minutu Anne Sander. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato studie výborně ukazuje přidanou hodnotu odvětví vína v Evropě, ať už se to týká hospodářské stability, tak také zohledňování ekologie, klimatu a požadavků e, spotřebitelů. Bohužel musím říct si, že návrh Evropské komise e, v rámci SZP 2018 je relativně Hmm, eh, diskrétní k tomuto tématu, čili moc se jim, jim nezaurýbá. A když jsme hovořili o třístraná jednání, řeklo se, že se podpoří Evropský parlament, který odhlasoval velkou ctižádostí dodržování otázky trvanlivosti a také digitalizace eh, eh, a jejich zabudování do národních plánů a potom také uskutečnit poprvé společnou povinnost, aby minimálně 5 eh, fondů bylo věnováno dosažení těchto cílů. Eh, ta trvanlivost je důležitá i v souvislosti s chráněnými označeními původu a s chráněnými zeměpisnými označeními. Mm, aby v tento systém také zohlednil výsadbu vinic až do roku 2030. Ehm, Evropská komise kritizuje postoj spolu legislativce. Už končím. Eh, eh, tak to by mě zajímalo, jak je to zabudováno do těch hodnocení, která se dnes představily. Děkuji mnohokrát. Ehm, skutečně jsme už ve velkém časovém spoždění. Teď má slovo kolega Andrew za SED na jednu minutu. Ehm, děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Ehm, děkuji za tuto vynikající prezentaci. A já se chci e, zmínit o něčem, co se týká destilace eh, v období krize, ale o tom se jistě bude hovořit. Mm, eh, vy jste říkal, eh, říkali a také já se domnívám, že soubor opatření je koherentní a skutečně pomáhá odvětví vína a je třeba ale soustředit se na deregulaci SZP. A na to zpráva upozorňuje, že je třeba snížit administrativní zátěž, že je třeba eh, zohlednit odrůdy vín, eh, a jedná se také o to skloubení Eh, pěstování vína, výroby vína se zohledněním ekologie a klimatických změn. A já jsem velice hrdý, že tato zpráva eh, je, je mm, významné a vlastně tady před mm, schválením společné zemědělské politiky na příští roky. A děkuji vám ještě jednou mnohokrát za tuto zprávu. Děkuji eh, teď kolegyně Bizoto za ID. Slyšíte mě? Výborně. Zcela jistě je mm, odvětví vína, v růstu, nebo byl v minulých letech, ale tento rok covidové pandemie je rozhodně černým rokem. Jak už jsem řekla, odvětví vína v minulých letech rostla, ale tento rok na základě covidové pandemie je rokem černým. Hmm, eh, protože se za, jsou zavřené restaurace, hostince, méně se prodává, tak je tady ještě eh, problém Brexitu. Co chtějí výrobci, producenti? Méně byrokracie a více prostředků Zejména v Itálii eh, skutečně máme mnoho producentů pro světový trh. A proto mám otá- následující otázku na komisi. Eh, zkoumali jste, jaký podíl mají pracovní náklady na ceně vína v Evropě a mimo Evropu a jak jaký, jak hodnotíte tedy finančně eh, ten eh, byrokracii, teda byrokratické náklady. Děkuji a teď kolegyně Sojdo za EPP na minutu. Gracias, presidente. La historia del vino europeo en lo... Děkuji, pane předsedo sektor vína, eh, odvětví vína mělo skutečně velký úspěch eh, i v oblasti chráněných zeměpisných označení, označení původu, hm, Zvládli jsme eh, navýšení produkce v tomto odvětví velice dobře se reagovalo také na interní poptávku i v oblasti vývozu čísla rostla. Evropa je skutečně nejdůležitějším vývozcem vína i také největším kontinentem, které víno vyrábí, ale je zapotřebí také ctižádostivá opatření v oblasti řízení v době krizí, jako třeba teď. Je skutečně odstraňovat byrokratické bariéry, jako například s obchodními partnery, jako například s USA. A je třeba, abychom i v této oblasti mohli spolupracovat s Velkou Británií. Ale víno je skutečně úspěchem, protože jsme to, se také o to zasazovali. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Teď má slovo kolega Frakos za EKR na minutu. Thank you for your presentation. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Já bych rád udělal jednu připomínku a jednu otázku. Co se týče současné krize, se zdá, že tady máme maraton v sektoru v oblasti vín. Komisař pro zemědělství předložil reálný návrh, jak prodloužit podporu sektoru o 11 měsíců déle jako přidanou hodnotu, protože toto odvětví skutečně prožívá kolaps. Rád bych vás upozornil na odrůdy vinných eh, hroznů jako Clinton a Labruska. Evropský odvětví evropské odvětví vína eh, potřebují eh, celý, celou škálu odrůd a já bych rád věděl, kdy tyto ode mě jmenované budou přehodnocema protože odrůdy se vyrábějí na základě mm, poptávky producentů. A určité charakteristiky těchto odrůd byly sice identifikovány, ale e, e, e, za prvé je třeba, abychom zabezpečili tyto odrůdy. Je tady nějaký záměr přehodnocovat vinné odrůdy? Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď kolegyně Aguilera za SAD na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych řekla, že skutečně toto jsou dějiny úspěchu, jak eh, to ukázala prezentace, ale pozor, pozor, abychom prostě se neutápěli jenom v dobrých pocitech eh, úspěchu. Eh, je třeba také dělat informační kampaně mm, a je také nezbytné vyřešit jednou provždy s vztah s USA. A to, co říkal kolega Rie, je třeba, aby se odstranily administrativní překážky při schvalování nových odrůd. A já žádám ve jménu našeho výboru komisi, Eh, aby vytvořila nové prostředky pro období pandemie, protože pandemie trvá, problémy trvají a nebudou stačit staré programy. My potřebujeme nové finanční zdroje pro financování i pandemie v období roku 2021. Děkuji vám. Děkuji. A teď má ještě slovo kolega Giarusso na minutu za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 Okay, now, now, okay. Je spojení v pořádku, ptá se pan poslanec. Spojení sice funguje, ale bohužel zvuk je takřka netlumočitelný. Víno je skutečně projektem výklad, produktem výkladní skříně Evropské unie, ale velmi poškozeno je odvětví zavíráním restaurací a hostinců. A prosíme, aby se prodloužila práva eh, vinařů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 Vielen Dank. Es war teilweise die Verbindung schlecht, ich glaube teilweise äh, nicht übersetzt äh, worden. Ich habe zwar Děkuji mnohokrát. Äh, já tady mám sice další požadavky o slovo, ale to už bohužel nemohu umožnit. Teď opět dostane slovo komise. Prosím, äh, máte 6-7 minut na to, abyste zodpověděli na otázky. Je na vás, jakým způsobem si rozdělíte odpovědi. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pane Linci, jenom abychom u skončily příspěvky komise v této diskusi. Myslím si, že tady je skutečně široké mm, chápání v Evropském parlamentu i Evropské komise, co se týče relevantnosti, významu a adekvátnosti politiky Evropské unie v odvětví vína. Důležitá je také ta zpráva, kterou jsme se snažili vám zprostředkovat, že tato podpora bude pokračovat a že komise eh, může eh, pouze mm, se snažit zvýšit podporu pro víno eh, v rámci stejného mm, schématu, v rámci stejné architektury podpory. K vašim otázkám nové trhy versus staré trhy, kde je možné dosáhnout růstu mimo Evropskou unii a e, i před covidem tady byl tento trend, a který musí najít rovnováhu přidanou hodnotou. Skutečně rostoucí trhy se nacházejí mimo EU, zejména v Ázii, ale e, Celá řada poslanců se zmínila také o Spojených státech, o sankcích USA a o Brexitu a po té co Spojené království vystoupí z Evropské unie. Spojené království je naším největším vývozním trhem. Čili ty sankce USA číslo jedna a druhá potíž je Brexit. Co se týče sankcí, víte, jaký byl postoj komise? Komise schválila balíček sankcí a jasně řekla USA, že naší intencí není zůstat v těchto sankcích a eh, vy, kdo sleduje, vy jistě sledujete politickou situaci stejně tak jako já každý den a pravděpodobnost toho, že se tady něco pohne, Eh, eh, nemůže být zaručeno, než se vymění prezident. Co se týče Brexitu, také víte, že Michel Barnier a naše týmy pracují skutečně ve dne v noci, aby zabezpečili dosažení dohody. Eh, v případě, že se nedosáhne dohody, tak neočekáváme na základě toho, že Spojené království závisí na evropských vínech, Já si myslím, že tady nikdy nebude embargo ze strany Spojeného království na evropská vína. A co se týče expanze, nebo rozšíření, promiňte, chráněných označení původu, a zeměpisných označení možná, že ztrácejí svou specifičnost, ale e, tady je důležité, podíváme-li se na evropskou nebo národní úroveň. Někteří poslanci upozornili na nezbytnost udělování, povolávání ale e, komise nikdy nepodporovala nějaký nástroj na to, protože my se domníváme, že existuje dostatek prvků, abychom zachovali kontrolu produkce, aniž by se omezoval přístup k produkci. To je jediný sektor, který pořád má jistá omezení. To je tedy oblast, kde pro nás možná je to tedy největší nalehost něco změnit mezi naším postojem a vaším postojem. V období covidu Podpora, která byla zaručena, jsou nové peníze. A já bych to rád zdůraznil, protože není správné říkat, že bude-li to financováno z balíčku, nebudou to peníze. To není pravda. Za prvé proto, že tady tradičně eh, máme eh, velkou potřebu čerpání těchto peněz. E, e, v období krize, když všechny aktivity byly zastaveny, tak destilace vína byla jedinou možností a e, proto jednotlivé členské státy se dostaly k těmto prostředkům pomoci a závěrečnou poznámku k hybridům řekl jsem velice rád bych řekl, že komise navrhuje eh, eliminovat možnost, aby se umožnila plná liberalizace. A poslední připomínka týkající se využívání cukru to byla skutečně bitva minulosti. Užívání cukru v produkci vína mizí jako politické téma. Už to prostě není žádnou záležitostí, co se týče teď změn klimatu a možnosti využívat stále více nižší Eh, dávky cukru. Problémem vinného sektoru je, jakým způsobem skutečně zachovat stupeň alkoholu v určitých členských státech v Evropě za respektování těch 50%. A teď tady skončím. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. A um, eh, se paní eh, na panu Onofrovi za odpovědi na otázky. Myslím, že je jasné, že ehm, tento sektor má určité potřeby a výzvy v důsledku pandemie v mnohých regionech eh, ehm, volávaly problémy, co se týče odstavce o trhu vína, tak ehm, žádáme, aby komise vždy reagovala odpovídajícími opatřeními. Takže tedy uzavřeme bod 7 a mm, přecházíme k bodu různé. Pokud nikdo nic nemá, tak nevidím je, tak máme ještě bod 9. Příští schůze, která proběhne 30.11. v 16 hodin 45 a pak 1. Eh, a 7. prosince. Takže děkuji všem, především technikům, tlumočníkům a přeji vám eh, hezké odpoledne a večer. Děkuji. Sitzung ist geschlossen.